Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, sice tady ještě nejsme v, v kompletním počtu, ale myslím, že i tak můžeme začít. Máme totiž před sebou poměrně rozsáhlé hlasování. Takže podíváme se na první bod pořadu jednání, kterým je přijetí pořadu jednání. Souhlasíte s tímto pořadem jednání ve stávajícím znění? Jsou nějaká přání? na úpravu evidentně nejsou, takže mohu považovat pořad jednání za přijatý. Bod 2. Schválení zápisu ze schůzí. Návrh zápisu ze schůzí výboru z 21. 22. února. Máte to ve svých podkladech k dnešnímu jednání. Jsou prosím nějaké komentáře k tomuto protokolu? Také nic tak navrhuji, abychom tento protokol považovali za schválený, e, pokud e, se neobjeví žádné námitky. Nyní se dostáváme ke sdělení předsedkyně. Takže za prvé, dneska máme k dispozici tlumočení v jazycích francouzština, němčina, italština, řečtina, estonština, polština, bulharština, rumunština. Kromě toho bych vás ráda upozornila na to, že toto zasedání je přenášeno po internetu. Pokud jde o závěry setkání koordinátorů z 19. března 2018, tak eh, zápis byl zaslán 20. března a do 22. března nebyly vzneseny žádné námitky a proto je tento zápis považován za schválený. Nyní můžeme přejít bezprostředně k hlasování. Čeká nás hlasování o dvou zprávách z vlastní iniciativy. Jednou je zpráva o implementaci a jedna, jedno je legislativní stanovisko. Začínáme tedy zprávou o, z vlastní iniciativy. Jedná se o modernizaci systému vzdělávání v EU. Spravodajkou je paní Kristina Lebačka. Bylo předloženo 485 pozměňovacích návrhů takže z toho plyne, že se jedná o mimořádně významné téma. Rád bych se zeptala Kristýny, jestli chce ještě něco uvést úvodem. Prosím, Kristýno, máte slovo. Chci velmi srdečně poděkovat všem kolegyním a kolegům za tvůrčí obohacení. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Děkuji také jejich asistentům, politickým poradcům, sekretariátu a obzvlášť děkuji své asistence. Doufám, že vzdělávání zůstane tím, co nás bude vždycky spojovat. Děkuji. Děkuji pěkně. Myslím, že všichni doufáme, že prostřednictvím této zprávy vyšleme velice jasné poselství jak komisi, ale především členským státům. Přistoupíme i hned k hlasování. Pozměňovací návrhy 68 a 69 byly staženy, proto se dostáváme i hned ke kompromisu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se ke kompromisu 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměnací návrh 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 stažen, 99 kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě ověříme. Takže pozměnací návrh 99 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 13 ku 11 hlasům. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 106 ve dvou dílech. První díl, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměnci návrh 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Zam, zamítnuto. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme? Pozměňovací návrh 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 jako 12 hlasům. Kompromis 27. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 140. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata Pozměňovací návrh 148, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě uvěříme, ehm, takže pozměňovací návrh 148, zahoji, končím hlasování a přijato 16 k 9 hlasům. Omlouvám se, nebylo to zcela zřetelné. Kompromis 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Empl 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrhy 153 a 154, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 155, pro? Proti? zdrželi se, přijato. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 166, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 183. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě ověříme. Číslo 199 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 14 k 12 hlasům. Pozměňovací návrh 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 217. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. MPO 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Kompromis 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 223. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Přijato. Kompromis 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 237. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 238. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kompromis 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 282 s um, ústním pozměňovacím návrhem přijato. Kompromis 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 285. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. EMPL 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 296. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 297. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě ověříme. 297. Zahoji hlasování. Končím hlasování.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 ověříme, takže 308 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 k 11 hlasům. Kompromis 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEN 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 319. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 320. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 61. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se.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 332. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 50, pardon, 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. FEM 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kompromis 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o poznacím návrhu 357. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní M plus 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 361. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. M plus 56. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 362, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 367 byl stažen, takže 368, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, raději věřím, takže 368 zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 jako 12 hlasů. 370 odpadá, takže kompromis 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 374. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 375. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní 380. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 300? Ne. Ještě ověříme. A myslím, že tam byla ta obvyklá většina, takže zahoj hlasování o pozměňovacím návrhu 380. Končím hlasování. Přijato 13 10 hlasům. 381, kdo je pro?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 Myslím, že bylo přijato, ale ještě ověříme, takže 385 závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 k 11 hlasům. Kompromis 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Empl 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 395. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 398. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 399. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 400. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 411, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bylo zamítnuto, ale raději ještě ověříme, protože ne všechny ruce byly nahoře, takže 411 zahojí hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto 17 ku 10 hlasům. 412. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Úplně jasné to nebylo. Myslím, že návrh byl přijat, ale ještě věříme. Takže zahajuji hlasování k návrhu 412. Končím hlasování. Ano, zamítnuto 15 ku 13 hlasům. FEM 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 75. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdrželi se? Přijato. 419. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 420. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 76. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 426 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Den 429, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 432, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 433, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 436. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Při... Zamítnuto. 437. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 438. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 439. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 440. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 48, pardon, 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. MPL 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. MPL 49. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 446, kdo je, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 82, kdo je pro,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 zdrželi se, přijato. 464, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 465, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 468, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 83, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 474. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 58. Kdo je, pardon, 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 477. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 478. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 479. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 480. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 481. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. FEM B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměnací návrh 404, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměnací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 67. Teď o tom nebudeme diskutovat, nechme to. Takže 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Tři, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pět, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Přijali. Zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 11. Kdo je pro? Dva, Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 14. Kdo je pro? Proti? drželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 16, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 17, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 19, kdo je pro, kdo je proti, Drželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 21, kdo je pro,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 do, proti, zdrželi se přijato, 28, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 29, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Takže závěrečné hlasování v elektronické podobě, jmenovité elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Geschlossen? Mit 27... Končím hlasování. Takže 27 pro, eh, jeden proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji paní zpravodajkyni a také děkuji stínovým zpravodajům a sekretariátu za podporu. Konkrétně jim děkuji Aně. Ještě jednou díky. Takže se dostáváme k dalšímu hlasování. Já bych... Eh, já bych chtěla pouze eh, poděkovat za to, jak jsme velice dobře a strukturovaně zvládli toto hlasování a výslovně za to děkuji paní předsedkyni. Předsedkyně, děkuji, já jsem se vina snažila. Dobrá, dostáváme se tedy nyní ke zprávě z vlastního podnětu. Přístup ke kultuře, strukturální a finanční překážky. Spravodajem je Bogdan Zdrojevský. Přejete si něco ještě podotknout? Máte slovo, prosím, pane Zdrojevský. Především wszystkim vůz, głos, żeby pani przewodnicząca... Já si beru slovo proto, abyste si mohla, paní předsedkyně, vy oddechnout a napít se něčeho. Poprvé máme v Evropském parlamentu zprávu, která se týká celého problému přístupu ke kultuře. Je to zpráva, která vychází z průzkumu Eurostatu, Eurobarometru. Já chci těmto pracovníkům velmi srdečně poděkovat, protože jsme opřeli tuto zprávu o velmi aktuální údaje a průzkumy, což v kultuře se daří jen velmi zřídka. Podobně jako paní kolegyně Lubacka poděkovala svému týmu, tak já děkuji paní Justýně, protože se hodně napracovala na této zprávě. Děkuji. Vielen, vielen herz- Děkuji mnohokrát. Nyní se tedy dostáváme i hned k hlasování a začneme návrhem 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději bych to ověřila, tedy 47, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato 15 hlasů ku 10. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, strželi se, přijato. 51 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, strželi se, přijato. 53 pro, proti, strželi se, přijato. 54 pro, proti, strželi se, přijato. 57 pro, proti, strželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme o návrhu 62 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme. 65. Zahají hlasování. Geschlossen. Končím hlasování. Třináct hlasů ku 14, tedy zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 74 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději pro jistotu ověříme, zahajuji hlasování číslo 82. Končím hlasování.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 proti, zdrželi se, přijato. 100 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 12 ku 12. Zamítnuto. 104 pro, proti, strželi se. Zamítnuto. 105 pro, proti, strželi se. Přijat. Paní předsedkyně se omlouvá. První část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Nebylo to jasné. Končím hlasování. To není možné. 25 hlasů pro, žádný hlas proti. Takže to bylo velice jasně přijato. Druhá část pro, proti, strželi se, přijato. 106 pro, proti, strželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se. Přijato 120 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 122 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 123 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, strželi se, přijato. 124 pro, proti, strželi se, přijato. 126 pro, proti, strželi se, přijato. 127 pro, proti, strželi se, přijato. 128 pro, proti, strželi se, přijato. 129 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti,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 Zdrželi se? Přijato. 29 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 30 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 31 pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 32 pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 33 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme návrh 33, druhou část. je ist. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 ku 19 zamítnuto. Nebylo to jasné. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro,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 Končím hlasování. 27 hlasů pro, žádný hlas proti. Blaho přeji panu zpravodaji, děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům a přirozeně také sekretariátu. Ještě jednou děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k prováděcí zprávě o strategii EU pro mládež, zpráva z vlastní iniciativy. Spravodajkou je Aider Gardiazabal Rubial. Přeješ si ještě něco podotknout? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně, aby se nám neprotahovalo hlasování. Chci poděkovat všem frakcím za dobrou spolupráci. Myslím, že jsme dospěli k dobrým kompromisním pozměňovacím návrhům, které hodně vylepšují tuto zprávu. Děkuji také svému týmu, který vedl celou tuto práci. A myslím, že tato zpráva nejen dobře hodnotí strategii EU pro mládež, ale je také základem, abychom ukázali komisi, kudy chceme, aby se ubírala její další strategie na ochranu mládeže. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Eider. A nyní můžeme hned přistoupit k hlasování. Začínáme návrhem číslo 51 pro, proti, zdrželi se, přijato 57 pro, proti, zdrželi se, přijato 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se. Tady si nejsem jistá. Raději ověříme. Je to návrh číslo 61. Zahajuji hlasování. Nyní vidím, že je to jasné. Končím hlasování. 22 hlasů proti, 5 pro. Doposud nám to s, dobře fungovalo. Stačí, když budeme řádně dvíhat ruku. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empli 11. Ne, 63. Omlouvá se paní předsedkyně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato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 Končím hlasování. Omlouvám se, bylo to zamítnuto. 77 pro, proti. Ještě jednou. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. M pro 13 pro. Proti zdrželi se, zamknuto. Empl 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 109, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 13 přijato. 110 pro, proti, zdrželi se. I to bych raději ověřila. Ověřujeme 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 ku 9 přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato 114 pro, proti, zdrželi se, přijato 115 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. To ověříme. Zahajuji hlasování. 115. druhá část. Končím hlasování. 12 ku 15, takže zamítnuto. Můžeme i uh, klidně ověřit první část, takže opětujeme, mě, opětovně hlasujeme na 115 první část. Končím hlasování. Přesně opačně, 15 k 12. Takže přijato. První část byla tedy přijata a druhá část byla zamítnuta. A nyní Ample 1 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ample 22 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 116 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ample 5. Ne, 117, omlouvám se. Pro. Proti. Zdrželi se zamknuto. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 32 pro, proti,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 12 ku 14, tedy zamítnuto. Sto třicet šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme. Ověřujeme 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 k 17 zamítnuto, 148 pro, proti, drželi se zamítnuto, 149 pro, proti, zdrželi se přijato, 150 pro,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 zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 160 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 161 pro, proti, drželi se. Přijato. Ample 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, ověříme to. Dá se, že už jste poněkud unavení. 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 ku 14 je tedy zamítnuto. Tak to skutečně není možné poznat. MP33. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dobrá, ověříme. Ověřujeme 170. Zahajuji hlasování. Mám pocit, že jsem se asi spletla. Končím hlasování. Ano. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, bylo to zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 172 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189, promiňte, 191 pro, proti, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ampl 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se zamknuto 196 pro, proti, zdrželi se zamknuto 198 pro, omlouvám se, říká paní předsedkyně, 197 pro, proti, zdrželi se přijato 198 pro, proti, zdrželi se přijato Dobrá, ověříme, ověříme 198. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 k 15 zamítnuto. 199 pro. Proti. Zdrželi se přijato 200 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Ověřujeme 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 ku 16 zamítnuto. 204 pro, proti, drželi se zamítnuto. Ample 20 pro. A omlouvám se, o tom se nehlasuje. Ample 35 pro, proti, drželi se přijato. 205 pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MPE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset pro, proti, Drželi se, zamknuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Ample F pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. MPA A pro, proti, zdrželi se, přijato. MPC pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka a čtrnáctka jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete si ověřit? Dobře. Ověřujeme patnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 14 zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se. Raději bych to také ověřila. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 15 zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ample je pro, proti, zdrželi se, přijato. MPK K pro, proti, zdrželi se, přijato. MPM M pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale také raději věříme. MPM, M. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 k 11. Přijato, omlouvám se, říká paní předsedkyně. M N pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, drželi se, přijato. 24 pro, proti, Drželi se. Ověříme. Ověřujeme 24. Končím hlasování. 17 k 9 přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Ample I. Dobře, ověříme 26. -ku. Končím hlasování. 19 k 9 přijato. Ano, už jsme trochu všichni unavení, je to dlouhé hlasování. MPL I pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MPL D pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování.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 zdrželi se, přijato. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 na druhé stránce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Ověříme 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 ke 14 je tedy zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti,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 Geschlossen. Končím hlasování. 26 pro, žádný hlas proti, jeden člen se zdržel. Velkou většinou téměř jednomyslně přijato. Proto blahopřeji paní zpravodajce a děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům, našemu týmu spolupracovníku a sekretariátu. Dostáváme se k dnešnímu poslednímu hlasování, které není až tak dlouhé, takže to zvládneme. A je to návrh stanoviska o Evropské občanské iniciativě. Náš pan zpravodaj byl pan Džambacký. Přejete si vystoupit, pane Džambacký? Dobrá, takže můžeme i hned hlasovat. Začínáme pozměňovacím návrhem 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo jedna, Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 2 a 41 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je pro? Zdrželi se, přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přija- zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato.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 zdrželi se, zamítnuto. 55, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, kdo je pro, proti,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 Kdybyste trošku zvedla ruce, tak by to, tak by to opravdu pomohlo. Ne, aby to byli jenom koordinátoři. Takže 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dobře, takže ověříme ještě. Pozměňovací návrh 66. Zahajuji hlasování. Geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto 14 ku 12 hlasům. Bohužel. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 68, kdo je pro? Ne. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? 77. byla zamítnuta, takže musíme hlasovat o sedmičce.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, kdo? A 95, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 82, kdo je pro? Ano, to souhlasí. Takže 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Kdo, jedna, kdo, je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 107, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 108, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 109, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 k 11 hlasům. 115. Ano, 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Takže číslo 115. Končím hlasování. Přijato 14 ku 11 hlasům. Takže teď 117, pardon, 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme ověřit, bohužel. Takže 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 13 ku 12. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 13 ku 12 hlasům. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, de- zamítnuto. 19, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 20, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kdo je 21, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro? Pardon, 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže přikročíme k závěrečnému jmenovitému hlasování, které tímto zahajuji. Geschlossen. Končím hlasování. 5 se zdrželo, 20 pro, nikdo nebyl proti, takže přijato jednomyslně. Děkuji stínovým zpravodajům a sekretariátu a gratuluji paní zpravodajce. Pardon, panu zpravodajovi.